Okay, so let me open, uh, reopen the meeting. Dovolte mi zahájit zasedání. Začneme bodem 7 našeho programu. Hospodářské politiky eurozóny v roce 2019. Je mi potěšením a ctí přivítat tady 16 zástupců národních parlamentů z devíti členských států a jejich členy delegace. Celkem jde o 46 účastníků, kteří budou sledovat naše jednání k hospodářským politikám eurozóny v roce 2019. To je zásadní moment, protože doporučení specifická pro jednotlivé země, které přijala Rada před letní přestávkou, budou nyní implementovány formou návrhu rozpočtu a navíc na základě diskuze v každém národním parlamentu o přijetí návrhu rozpočtové legislativy může mít to, jak je to projednáváno v národních parlamentech, může mít dopad na ostatní země, proto je tak důležité bavit se o tom na tomto rozšířeném fóru. Stanovisko z vlastní iniciativy na téma hospodářské politiky je nyní ve stádiu konečné přípravy, jde o tedy stanovisko eh, z vlastní iniciativy, je k němu 272 pozměňovacích návrhů a do konce října by mělo být přijato. Ještě tedy pokud jde o režim dnešního zasedání, máme 23 jazyků, před sebou máte žádost o slovo, tedy formulář žádosti o slovo. Pokud tedy chcete vystoupit, buďte tak laskaví, vyplňte tuto takzvanou žlutou kartu a doručte ji k předsednickému stolu. Na debatu máme dvě hodiny a ten čas je rozdělen tak, že začneme vystoupením naší stínové zpravodajky, po ní vystoupí dva zástupci národních parlamentů, a poté jeden člen Evropského parlamentu. Každá intervence by měla být omezena maximálně na tři minuty. A pokud bude třeba pravidla nějak upravit, uděláme to v průběhu debaty. Já jsem chtěla předat slovo Ester, ale ta tady ještě není. Místo ní přišla pan Berger za EPP a je ochoten odprezentovat připomínky Esther de Lange a pak tedy vystoupí dva zástupci národních parlamentů. Yeah, thank you. Děkuji. V rámci evropského semestru vypracovává Evropský parlament dvě zprávy. První zprávu máme za sebou a teď je třeba začít pracovat na návrhu druhé výroční zprávy, která analyzuje implementaci doporučení specifických pro jednotlivé země. Tyto tedy C, takzvané CSR, tato doporučení přijala Rada před letní přestávkou a jsou přizpůsobeny na míru potřebám jednotlivým členským států, pokud jde o další podporu hospodářského růstu, investic a zaměstnanosti formou podpory veřejných financí. Jak tedy vypadá situace? Pozitivní ekonomický trend bude pokračovat i nadále, i když možná trochu pomaleji. Největší výzvou pro naše ekonomiky a společnost obecně zůstává stále vysoká míra nezaměstnanosti. A pokud jde o hospodářská rizika a nejistoty, ty znamenají zásadní problém. V globálním měřítku jsme svědky toho, jak se stále více šíří nejistota z dalšího vývoje v souvislosti s Brexitem a také americko-čínskou obchodní válkou. To všechno tedy vede k nižšímu růstovému potenciálu Evropy v porovnání s jinými regiony nebo částmi světa. Proto komise tedy, proto tedy apelujeme na komisi, aby přišla s, s odpovědnou fiskální politikou, a podpořila nezbytné strukturální reformy a dobře zacílené investice a investiční strategie, které přispějí k modernizaci evropské ekonomiky. Zodpovědná fiskální politika a dodržování pravidel paktu stability a růstu jsou nezbytné k tomu, abychom vytvořili odolnou ekonomiku, která je solidně připravena na příští cyklus hospodářské recese a která také bude schopna odolat tlakům, jež stárnutí populace znamená pro všechny naše ekonomiky. Vyjadřujeme se také tedy k myšlence větší míry zadlužení do budoucna. Je třeba strukturálně investovat do vyšší míry konkurenceschopnosti a posílení odolnosti našich ekonomik. Trh práce 21. století si vyžádá větší investice do celoživotního vzdělávání, odborné přípravy i vzdělávání obecně. My budeme potřebovat flexibilní trh práce, konkurenceschopné výrobky a efektivní systém řešení sporů, proto aby ho tedy zlepšili prostředí pro podnikání. Potřebujeme také inovat, tedy investice do inovací a nových profesí a dovedností. Dále je třeba řešit určité oblasti, kde chybí investice. Tady, tady panují velké rozdíly mezi členskými státy a podpora soukromých, investice soukromých i veřejných eh, zdrojů je nezbytná. Všechna doporučení se opírají o tři vzájemně propojené pilíře a teď je na nás, abychom analyzovali tuto situaci, definovali naše vlastní dlouhodobé priority a řekli radě a komisi, co považujeme za důležité. To jsou tedy ta hlavní témata. Příští zasedání stínových zpravodajů bude zítra. A pak tedy můžeme pokračovat v našich diskuzích. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za vaši ochotu vystoupit. A nyní dávám slovo našemu prvnímu hostovi, zástupce Národního parla- parlamentu, konkrétně tedy pan Antala z rumunského senátu. Ještě... Dear colleagues. Vážení kolegové, já řeknu pár slov i maďarsky. Já totiž také zároveň zastupuji na půdě rumunského senátu maďarskou menšinu v Rumunsku. Tady kelet-közép-európai térségnek. Dear colleagues, ladies and gentlemen, Vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mě ctí, že tady zastupuji Rumunsko na tomto zasedání, které je velice důležité nejenom pro naši vlast, pro mou vlast, ale pro celý evropský projekt. Jak víte, Rumunsko se účastní aktivně evropského semestru a rozhodně uznáváme význam Evropské komise i rady. Již cílem je posílit koordinaci mezi národní politikou a celkovou politikou EU i z hlediska paktu stability a růstu. Pokud jde o celkový přehled ročního růstu za rok 2019, oceňujeme stanovisko komise v tom smyslu, že chce zachovat tři hlavní priority, a totiž zdravé veřejné finance, investice a dále snahy zaměřené na zvýšení produktivity, inkluzivity a institucionální kvality. Vzhledem k probíhajícím jednáním v souvislosti s budoucím víceletým finančním rámcem podporujeme snahy, které se týkají i příštího desetiletí, zejména v souvislosti s lepším využitím fondů soudržnosti. V tomto smyslu analýza, která je tu obsažena ve zprávě, i z tohoto pohledu ukazuje, že je tady prostor pro dialog mezi komisí a členskými státy, pokud jde o přípravu partnerské dohody. Lépe zaměřené investice by jistě mohly vhodněji přispět k plnění cílů evropského semestru. Máme za to, že ze střednědobého hlediska je třeba zdůraznit implementaci, aniž bychom někomu ještě přidávali další práci. Rumunsko bude jistě i nadále projevovat pozitivní politickou vůli, pokud je o zvyšování efektivity a kvality a zaměstnanost. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Antale, za vystoupení a také za angažovanost. Dále máme eh, pana Kokose také z Rumunska, z dolní sněmovny. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Rumunsko je velice aktivní, co se týče evropského semestru. A máme velkou radost, že Rada a Komise natolik zdůrazňují právě tento nástroj, který má velký význam. Zahrnuje také strategii EU 2020 a SGP. Pokud jde o analýzu růstu za rok 2019, rádi bychom poblahopřáli komisi i k tomu, že si zachovala tři hlavní priority. Zdravé veřejné investice, investice a také reformu s výhledem na zvýšení produktivity a institucionální kvality. Blahopřejeme také komisi k tomu, že k tomu přistupuje tak, že chce posílit investice a vzhledem k potřebě eh, strukturální reformy chce posílit i rozpočet. S tím, že by vznikl nezbytný rámec, aby bylo možné splnit cíle EU v oblasti udržitelného a inkluzivního růstu. Pokud jde o vyjednávání o víceletém finančním rámci, investiční potřeby podporují naše snahy podpořit všechny v příštích letech jde také o to, jak je za tímto účelem možné využít fondy soudržnosti EU. Tyto zprávy pro jednotlivé země nám tedy pomáhají lépe napojit jednotlivé projekty na prostředky, které jsou přidělovány v rámci evropského semestru. A pomáhá nám to také lépe spolupracovat s komisí, pokud jde o příslušnou dohodu. Evropský semestr představuje nezbytný rámec, abychom mohli zjistit, v kterých oblastech potřebujeme reformy, abychom také posílili investiční politiky. Lepší investice by nám mohly pomoci naplnit cíle evropského semestru. Přístup komise je výborný. Komise předkládá doporučení v omezených oblastech u omezeného počtu priorit a ve střednědobém horizontu musíme zdůraznit implementaci a ne zavádět nové procesy. Rumunsko přijme opatření zaměřená na provedení reform s výhledem na posílení investic a posílení trhu práce. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní přichází na řadu první europoslanec a bude to Auror Lalik za SAD, stínová zpravodajka. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové. V rámci evropského semestru máme doporučení pro jednotlivé země za účelem podpory růstu a trhu práce v boji proti makroekonomickým nerovnováhám. Když se teď podíváme na jednotlivé složky v hospodářství, když se na to podíváme zblízka, vidíme, že růst je poměrně nízký. je to méně než 5 v nejlepších letech. A nerovnováha se týká i makroekonomických záležitostí, zejména pokud jde o eurozónu, ale platí to i pro země mimo eurozónu. Máme také poměrně vysokou nezaměstnanost, ta je však v eurozóně nižší. Je třeba uvědomit si, že máme také velký počet lidí, kteří žijí pod prahem chudoby, také v důsledku nedostatečných investic v eurozóně. Na to se často poukazuje. Zejména pokud jde o e, OECD. A pozorujeme také úbytek investic ve 24 z 28 členských e, e, států v posledních letech. Také jsme neinvestovali dostatek peněz na evropské úrovni. Celková bilance tedy není pozitivní. Máme tady dvě velké výzvy. Máme klimatické problémy, výhledově se teplota bude zvyšovat a socialisté a demokrati, které já zastupuji, by si také přáli stanovit jakousi novou hranici. My navrhujeme začlenění environmentálních ukazatelů a také sociálních ukazatelů, zejména pokud je o energetickou nedostatečnost. Ta se týká velkého počtu lidí v Evropské unii. Ta čísla jsou skutečně alarmující, pokud je o tuto otázku. A co se týče zvyšování veřejných investic, máme tady určité přechodné ekologické investice a to by mohlo umožnit vytvářet další pracovní příležitosti i v kontextu evropského semestru. Žádáme o větší flexibilitu, zejména pokud jde o jednotlivé oblasti paktu. Zaměstnanci v současné době musí věnovat zvýšenou pozornost velkým změnám. Probíhá digitalizace a další věci. A to je také potřeba začlenit do politiky vzdělávání, odborné průpravy. Je třeba zajistit nějaké sociální systémy a zapojit sociální partnery. To je z našeho úhlu pohledu velmi důležité. Navrhujeme také harmonizaci fiskálních otázek, abychom měli víc prostředků pro členské státy, aby se zastavila tato, tato jakási soutěž, která teď probíhá, aby bylo víc peněz na investice. A také opakovaně apelujeme na to, aby se navyšovaly platy. To by mohlo pomoct i strukturálnímu hospodářství. Navrhujeme tedy přísnější regulaci bank. Tak to od nás očekávají evropští občané a chceme také koordinovat veřejné a hospodářské politiky. A také se na tu situaci díváme pragmaticky Nemůžeme pokračovat stejně jako nyní. Potřebujeme hloubkovou reformu evropského semestru. Může se z toho stát vynikající nástroj, pokud ty reformy, které potřebujeme, uděláme správně. Děkuji. No, krát děkuji, paní Lalik. A pustíme se do druhého kolečka pro poslance z národních poslanců parlamentu. Nejprve pan Milar z Maďarska, prosím. Köszönöm szépen, elnök úr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Pokud je o SDP, rád bych zmínil, že co se Maďarska týče, bylo poukazováno na to, že v zájmu zachování příslušné stability financí by bylo třeba omezit výdaje o 1% HDP. Nemohu však souhlasit s reakcí maďarské vlády, která uvádí, že by to znamenalo velkou újmu pro naši zemi. Nemohu, nemohu tedy souhlasit s postojem maďarské vlády, protože celkové tempo růstu v Maďarsku je někde mezi dvěma a třemi procenty. Uznala to i Mezinárodní banka. A růst byl naplánovaný na úrovni 4 v roce 2019, dokonce 5 Dá se tedy říct, že maďarská ekonomika se téměř přehřívá. A to je právě způsobeno evropskými finančními prostředky. Především jsme zaznamenali velký růst v oblasti stavebního průmyslu. V roce 2019 jsme dokonce měli jedno čtvrtletí, kdy růst stavebního odvětví byl víc než 50 v rámci jediného čtvrtletí. A to právě ukazuje na přehřívání ekonomiky. A znamená to také, že na trhu se pak projevuje nedostatek pracovních sil a celkově to má negativní dopad. Maďarsko vlastně z politických důvodů postupuje tak, jak se vyjadřuje vláda. Zasahují do toho konec konců i volby. A hrozí, že uměle vytvořený a udržovaný trend konjunktury skončí tím, že ta bublina praskne. A může to vést k závažné krizi. A proto vítám doporučení komise, to takzvané měkké přistání by samozřejmě bylo žádoucí místo toho, co se děje teď, neboli růst by stačil na úrovni 2 až 3 Děkuji. Thank you very much, Mr. Mel- Děkuji, pane Meláre. Dále pan Kologianis z Řecka, prosím. Mnohokrát děkuji. Co by předseda stálého výboru pro hospodářské záležitosti v řeckém parlamentu chci všechny pozdravit. Jak víte, my máme v Řecku novou vládu od července. U kormidla je pan Micocakis a jednou z jeho priorit je víc investovat, snižovat daně, zajistit kvalitní vzdělávání a zdravotní péči, bojovat proti změnám klimatu a také vdechnout nový život primárnímu sektoru ekonomiky. A další prioritou je projevit solidaritu vůči těm, kteří ji potřebují a dále bojovat s problémy v oblasti migrace. Rád bych řekl, že v posledních dnech Řecko zaznamenalo velký nárůst migrace. Jen v uplynulém týdnu přijelo na ostrovy na severu Egejského moře 2,5 tisíce migrantů máme zprávu o hospodářských politikách eurozóny a rádi bychom řekli, že naše rozpočtové závazky a závazky ke strukturálním reformám budou dále platit. Naším cílem je řešit makroekonomickou nerovnováhu. Chceme také posílit investice. A odhlasovat e, nový zákon o rozvoji, který bude příští týden předložen parlamentu. Chceme také posílit sektor cestovního ruchu, chceme chránit životní prostředí, zaměřit se na energetiku a obnovitelné zdroje energie. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní další europoslanec. Je tady Louis Garicano z Erinu. je také stínovým zpravodajem. a sedí na židli ELS. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem kolegům z ostatních zemí za to, že sem přijeli. Vítám vás v Bruselu. Při vyjednávání skupina Renew Europe prokázala, že je partnerem, který hledá kompromis a chce naplnit náš příslip obnovit Evropu. Já chci poděkovat paní Delange i ostatním stínovým zpravodajům. Pro nás je červenou linií právě ten závazek obnovit Evropu a provést reformy, které podle nás potřebujeme, abychom posílili Unii. Jak jsme říkali panu Dragemu včera, to začíná měnou, kterou je není potřeba zachraňovat. Je sice hezké, že pan Draghi chce zachránit Evropu, ale naši občané si nemyslí, že je potřeba zachraňovat. Své musí udělat i členské státy, ale také vnitrostátní zákonodárci. Jak říkal prezident Draghi včera, dokončení bankovní unie plní nezbytnou stabilizační funkci. To jsou priority, které jsou nutné, abychom se vyhnuli tomu, k čemu došlo v roce 2012. Ale nejde jenom o to, aby Unie byla stabilní. Evropa do budoucna potřebuje reformy. Musíme bojovat proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňové povinnosti, Musíme posilit veřejné finance, musíme zajistit, že životní prostředí bude výraznou prioritou pro nás i pro naše občany a musíme zajistit, že evropská ekonomika bude schopná účastnit se digitální revoluce. A také máme za to, že evropský semestr hraje zásadní roli a doufáme, že jednotlivé země přijmou ta doporučení. Pouze 60 z konkrétních doporučení pro jednotlivé země eh, od roku 2016 bylo realizováno a to skutečně není dostatečný pokrok. Nebudeme stát stranou jako skupina Renew Europe? My chceme, aby reformy pokročily. Evropa má před sebou hodně práce. A my dodržíme náš slib obnovit Evropu a doufáme, že se můžeme spolehnout i na Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, Louis. A nyní třetí kolo pro naše hosty z národních parlamentů. Pan Borges, Itálie. Z dolní sněmovny. Eh, Děkuji, pane předsedo. Odposledně se v Itálii, odposledně, co jsem tady byl, se v Itálii něco změnilo. Já mám na mysli opozici. Takové věci se stávají. Přestože neproběhly volby. V Itálii se takové věci stávají. Ale z mého pohledu se nemění jedna věc. což je naprosto zmílený přístup, ze kterého vycházejí doporučení pro jednotlivé země. A já bych eh, v podstatě chtěl říct něco k té tabulce hodnocení pro makroekonomické postupy. Itálie je mimo limit u dvou parametrů, což je dluh a máme 15, nebo vracíme se k počátkům EU, měli jsme 15 různých zemí, nebo máme 15 zemí, kde je velká nerovnováha, a pak je to nezaměstnanost. Nicméně u ostatních parametrů je to mimo ty cílové hodnoty. Nezaměstnanost. Co s tím? Podaří se nám snížit nezaměstnanost přes investice a snižování daní? A nebo to budeme dělat jako v minulosti? Když se podíváte na konkrétní doporučení, navrhuje se snižování výdajů, navýšení zdanění a snižování důchodu. Ale to jsme v Itálii dělali už za vlády Montyho. Možná někteří z vás si na to vzpomínají. Dělalo se to docela razantně. Došlo k velkému navýšení eh, daní z nemovitostí, velkému snižování důchodů a krátily se i veřejné výdaje. Měli jsme 13 čtvrtletí recese. Ne měsíců, čtvrtletí. A nezaměstnanost přetrvávala. A jediná věc, která se stala, byl velký problém s dluhovým poměrem, protože samozřejmě HDP natolik poklesl, že ten poměr se změnil tím nesprávným směrem. Takže podívejme se na to hodnocení. Jenom ve dvou oblastech jsme mimo ta měřítka, což je dluh a nezaměstnanost. Jak můžete Itálii nakazovat, aby prováděla politiky, které by vedly k navýšení Na papíře to možná vypadá dobře, ale my už jsme to všechno zkusili. Právě tohle jsme zkoušeli v minulosti. Ale právě tato opatření nás tlačí tím špatným směrem. Teď jsme v opozici, můžeme prostě neustále být proti, to říkal ne, včera i pan Draghi, pokud se máme řídit tím, co říká pan Draghi. Možná, že bychom ho skutečně měli poslechnout. Děkuji za příspěvek a nyní pan Fantetti z Itálie ze Senátu. Děkuji, pane předsedo. Především vám chci mnohokrát poděkovat za pozvání na toto zasedání. Tajemník rozpočtového, já, já jsem tajemníkem z, eh, rozpočtového výboru v Senátu a mluvím, mluvím také jako přesvědčený Evropan. Jsem velice rád, že tady mezi vámi mohu být a podělit se s vámi a s kolegy z Evropského parlamentu o to, co děláme. Mrzí mě, že tady zastoupeno pouze devět zemí. Možná, že do budoucna bychom to mohli vylepšit. Včera tady byl pan Draghi a slyšeli jsme, že nástroje měnové politiky se správně využívají. A proto bychom chtěli všem kolegům v tomto výboru v parlamentu říct, že je důležité zaměřit se právě na fiskální politiku. Jedna věc je ochrana investic a procyklická povaha veřejných investic. Ty e, věci rozhodně vítáme a já doufám, že budeme schopni v EU v těchto sektorech spolupracovat. Děkuji. A nyní dostane příležitost další stínový zpravodaj Ernest Urtason ze frakce Zelených. Děkuji, já chci vřele přivítat všechny naše hosty dnes odpoledne v Evropském parlamentu. Já myslím, že tento dialog má obrovský význam, abychom dokázali lépe koordinovat parlamentní přeskum toho, jak se vyvíjí semestr. Já si myslím, že semestr v mnoha ohledech vyžaduje velké, hluboké, hloubkové reformy. Demokratická odpovědnost, to, jestli ho členské státy vzali za svůj, plus to, v jaké míře na tom pracujeme v posledních letech, je potřeba nějakým způsobem znovu nakopnout vzhledem k sociálním výzvám, před kterými stojíme. A také si myslím, že v posledních letech se Evropský parlament vyjadřoval poměrně kriticky k tabulce hodnocení a k tomu, jakým způsobem se využívají nástroje semestru. V tom smyslu, že Evropská komise byla v minulosti hodně přísná, snažila se uplatňovat rozpočtová pravidla ale na druhou stranu máme další soubor pravidel. Ta se týkají makroekonomické nerovnováhy a tam Evropská komise nebyla až tak aktivní, pokud je o jejich vymáhání. Takže já myslím, že stojíme před různými výzvami. Evropský semestr je důležitý, je to důležitý nástroj. Rozhodně potřebujeme koordinovat naše hospodářské politiky, ale když se podívám na tu zprávu, na které pracujeme s paní Delange, Snažíme se ten nástroj také vylepšit a předložit doporučení na taková vylepšení. A rád bych se dotkl ještě jednoho tématu, které je podle mě velice relevantní. V minulosti doporučení pro jednotlivé země velice málo řešili důležitou věc, a to je zdanění. A já myslím, že nad tím se v příštích letech musíme víc zamyslet. A ještě chci říct jednu věc. Samozřejmě debaty o evropském semestru představují důležitý okamžik, abychom se zamysleli nad stávající politikou. A já si myslím, že jedna z věcí, kterou my jako zelení chceme do té zprávy vnést, je to, že mix politiky v minulosti, neboli zaměření na eh, dodávku, strukturální reformy a také fiskální, přísnou fiskální konsolidaci, je ze sociálního hlediska a z environmentálního hlediska velice škodlivý. A ekonomicky to nedává moc smysl. Takže vzhledem k ekonomickému poklesu, podle mě musíme znovu promyslet tento politický mix, jak říkal také včera pan Draghi. Fiskální nástroj na evropské úrovni máme, ale jsou určité země, kde je potřeba uplatňovat fiskální pravidla a musíme se nad tím znovu zamyslet. A poslední věc, obvykle hodně mluvíme o strukturálních reformách, které potřebujeme na národní úrovni. Ale nesmíme zapomínat na strukturální reformy, které musíme provést i na úrovni EU, protože jeden z problémů, které máme v eurozóně, spočívá v tom, že jsme nedokončili to, co bylo opravdu potřebné, a víme, že je to potřeba dokončit po poslední krizi, což je ten systém evropského pojištění vkladů, a také politiky na evropské úrovni. Takže všechny tyto věci jsou opravdu podstatné. Je důležité, abychom pokračovali v tomto dialogu s Evropským parlamentem a s národními poslanci. A já doufám, že ta zpráva, na které pracujeme s paní Dalange, bude v tomto ohledu užitečná. Děkuji. Děkuji, Erneste, a rád bych zopakoval pro ty, kteří přišli pozdě, pokud se chcete přihlásit o slovo v diskuzi, vyplňte prosím žlutý formulář předejte ho. Takže zapustíme do dalšího kolečka s našimi hosty. Náš host z Lucemburska, dolní sněmovny. Monsieur le Président, merci pour l'invitation de pouvoir être ici cet après-midi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozvání na dnešní odpoledne. Já bych chtěl začít tím, že zdůrazním, jak důležitý je ten nástroj finanční analýzy, které mají eh, země k dispozici díky komisi. Já myslím, že eh, je velice dobře, když eh, poslanec za opozici má k dispozici tato doporučení. Já bych chtěl eh, říct několik slov k Lucembursku, pokud se týče součtu a doporučení. V Lucembursku je vlastně téměř všechno, všechny ukazatele dobré. Eh, zadluženost eh, státního rozpočtu 20 eh, nezaměstnanost 3,5%, čili pardon, hospodářský růst 2,5 takže vlastně ty ekonomické indikátory v současné době nejsou problematické, ale spíše se musíme zaměřovat na to, co by mohlo nastat do budoucna. Doporučení komise velice správně upozorňují na dlouhodobá rizika pro Lucembursko. Především jde o eh, zlepšení dlouhodobé udržitelnosti penzijních systémů. To je velký problém potenciálně, poněvadž současný penzijní systém eh, zatím vychází dobře, pozitivně, ale od roku 2023 už tomu tak nebude, bude tomu právě naopak. A kolem roku 2030 bude penzijní pokladna prázdná. Čili my ten systém musíme redefinovat, provést úpravy a je třeba eh, to prostě proměnit v hospodářsky příznivé době. A já myslím, že to je naprosto jasné každému. Tedy, že to máme dělat právě teď. Eh, ještě k té, zprávě jedna možná drobná nepřesnost. My máme tedy ekonomický růst 2,6%, 3%, ale ono, bohužel je to dáno spíše eh, dáno eh, demografickou změnou spíše než změnou produktivity. Za posledních pět let nám obyvatel přibylo zhruba 20% nebo přes 20% a eh, to vede k problémům zejména eh, pokud se týče ubytování, bydlení, eh, systémy, respektive ten systém mm, nebo možnosti bydlení eh, jsou omezené, poněvadž máme tady 67% růst cen domů, máme přetíženou dopravu a další veřejné služby takže musím říct, že vláda se hodně snaží, ale je to také otázka financování, otázka praktické implementace a zdrojů, které máme pro ty úkoly k dispozici. Čili současnost je dobrá, ale je třeba se soustředit na naplňování doporučení. Děkuji. Nyní pan Pesko z italského senátu. Grazie mille per, per l'invito, sono molto entusiasta di essere qui. Děkuji vám za pozvání, pane předsedo. Je mi potěšením, že tady vidím tolik evropských kolegů, kteří se zabývají stejnou problematikou jako my, tedy rozpočtovou. Je to unikátní příležitost pro mluvit si o makroekonomických indikátorech. Samozřejmě máme tady analýzu dat a máme tady indikátory pro makroekonomické Eh, nerovnováhy. Ale pak tady jsou další věci, zejména daně a daňový dumping. To je něco, co eh, mnohé české země tvrdě odsuzují. A je to proto, že řada zemí eh, se k fiskální politice staví daleko přísněji než u nás a další je ta eh, delokace, odchod tedy průmyslu na ekonomické aktivity jinam. Eh, další problém je tedy eh, příjmová soutěž. Čili já myslím, že tyto indikátory nám pomáhají trošku vyznat se v tom, v jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. A možná by bylo dobré, kdybychom měli jeden indikátor, který by jaksi zhrnul v sobě, do sebe všechny ty ostatní. Já neříkám, že by to měl být nějaký žebříček, ale v podstatě něco, co by nám mohlo pomoci vzájemnému porovnání. A pokud se týče politických doporučení, ekonomické politiky, tak já myslím, že to by skutečně byl velmi dobrý nápad, eh, poněvadž eh, tady máme řadu reálných problémů, s nimiž eh, mnozí lidé, mnoze, mnohé země se s nimi těžce potýkají. Jsou tady další problémy. Zdravotnictví, péče o seniory, životní prostředí a tak dále. S tím je mm, možné zacházet efektivněji než dnes. No a pak je to otázka zaměstnanosti. Ve všech těchto sektorech je třeba eh, obrovský investovat, ale bohužel eh, řada zemí eh, tady nemá příliš mnoho možností. Víme, že rozpočtová omezení mohou omezovat schopnost jednotlivých zemí provádět investice. Čili toto bych chtěl zdůraznit nová předsedkyně komise hovořila o eh, novém uspořádání New Deal a my tady skutečně potřebujeme určité investice, ale samozřejmě eh, je třeba poněkud eh, ta rozpočtová pravidla, aby třeba země, jak jsou Itálie, to, to mohla zvládnout. Dobře, děkuji. Eh, tak nyní za Evropský parlament eh, pan Eugen Jiřica je také stínový zpravodaj za EKR. Děkuji vám, pane Jdemajere. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci. A myslím, že předložila velice dobrou a originální zprávu. Také Eh, stínoví zpravodajové přispěli k vyváženosti textu. My budeme mít ještě jeden či dva pozměňovací návrhy. Nicméně poněkud mě zklamalo zapracování eh, některých pozměňovacích návrhů od politických skupin, které ten, tu zprávu spíše zhoršují. Já tady chápu, že některé skupiny možná dnes mm, se nechtějí spolehat na tržní řešení problému eurozóny. A tady je třeba poukázat na relevantní fakta. Například eh, je zde navrženo vyškrtnout něco, co je naprosto jasné z odstavce 13, a sice, že eh, veřejné <clears throat> investice jsou většinou eh, placeny z peněz daní poplatníků. A druhý případ, tady se říká, že eh, pakt růstu a stability nemá být, nemá být plně prosazován když eh, hovoříme směrem k veřejnosti, eh, nikdy eh, nezapomeneme zdůraznit agresivní netoleranci vůči neplacení daní a optimalizaci daní a všemu možnému. Nicméně, pokud se týče našich institucí, tak tady chceme větší flexibilitu. To mně nepřipadá jako zodpovědné. Musím tedy zdůraznit, že některé další části nemohu podporovat, například stávající pozice EKR, eh, podle které daňové záležitosti si lépe eh, mohou řídit eh, vlastní, mohou řídit státy samotné a tak dále. <clears throat> Tak a ještě máme Eh, další žádost o eh, tedy ze strany Národní pan Atila z Maďarska. Eh, děkuji, pane předsedo. Můj kolega z maďarského parlamentu je nezávislý. Zastupuje opozici a de facto zopakoval to, co zazdělo už v maďarském parlamentu, když jsme debatovali o rozpočtovém zákoně. My jsme mu řekli, že z těch eh, čísel vyvozuje nesprávné závěry a myslím, že se to vše dá řešit eh, elegantněji. Podle maďarského stanoviska došlo k navření určitých korekcí a kdyby byly tyto korekce naplněny, eh, tak to bychom se úplně vzdali Eh, hospodářského růstu a ministerstvo financí do října 2019 eh, se k těmto návrhům vyjádří. Maďarsko vítá doporučení pro jednotlivé země a musím říct, že mnoho doporučení, eh, tam se zhodnujeme s maďarským pohledem, například Eh, zlepšení zdravotnictví, ale třeba pokud se týče agresivního plánování daní, tak tady nesouhlasíme s doporučeními. Eh, těší nás, že Maďarsko splňuje ty nejdůležitější požadavky, pokud se týče držení rozpočtového schodku na úzdě. Eh, Maďarsko samozřejmě bude respektovat doporučení, ale samozřejmě, že je třeba si udržet státní suverenitu. Eh, maďarská vláda je tedy skeptická k některým návrhům a není v tom sama. Například eh, jsou tady odkazy, které se nebo referenční eh, hodnoty, které jsou poněkud získány metodikou, s níž příliš nesouhlasíme. A ono to trošku zkresluje v náš neprospěch pohled na Maďarsko. Domníváme se, že je tedy nezbytné, aby evropský semestr pokračoval a aby sloužil hospodářsko-politickému dialogu. Doporučení z roku 2019 se týkají také justice a tady musím říct, že tato doporučení jsou vyloženě politická a myslím, že nějak nesouvisejí s hospodářstvím. Thank you very much, Mr. Attila. I don't have... Děkuji vám, pane Atilo. A to je zatím tedy eh, nemáme další přihlášky z národní parlamentu, ale pořád se ještě můžete přihlásit. A nyní Jose Guzmao eh, z eh, skupiny GUE Evropského parlamentu, který je stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Ukazuje se, eh, že eh, zde máme procyklický prvek. V souvislosti s touto zprávou se snažíme přijít s myšlenkami, které eh, budou působit proti tomu procyklickému sklonu. My se chceme dívat na fiskální opatření, zejména tedy ta, která souvisí s investicemi, ale také se týkají eh, sociální politiky a reakce na klimatické změny. Rádi bychom ovšem, kdyby byly zavedeny výjimky z paktu růstu a stability, které by umožnily investice právě do těchto oblastí. na pravidlech eh, zodpovědného finančního hospodaření se shodneme a máme tady anticyklické politiky eh, výdajů investičních. A eh, nyní tady máme jakési výsledky nebo snad deklarace ve smyslu boje proti chudobě a klimatickým změnám. Ovšem, pokud tyto priority máme brát vážně a pokud by byly brány institucemi v Evropě a také státními vládami, pak by se musela, museli přetavit do praktických eh, prohlášení a praktických opatření. Když se podíváme na specifická doporučení, zde se domníváme, že klíčové je zaujmout kritické hledisko. Tady nejde eh, jenom o velký počet zemí, Eh, jejichž eh, vlády eh, v podstatě tyto doporučení ignorují, <clears throat> poněvadž jdou proti jejich programům. Nicméně, jak to vypadá v zemích, kde se doporučení plní, dá se říci, že často jsou velmi obecná tato doporučení a často se hovoří o větší flexibilitě na trhu práce. Eh, v mnoha případech to vede eh, vlastně k vykotlání eh, kolektivního vyděla, vyjednávání. A bohužel tady jsou to právě je to tedy na úkor lidí, kteří jsou v, prekár, v prekérních pracovních místech a podobně. A e, paradoxem je, že tito lidé jsou dneska vzdělanější, než byly předchozí generace. Otázka makroekonomické nerovnováhy, e, ta se dá vyjádřit pomocí řady indikátorů, ale teď vlastně vidíme jakýsi dopad na evropskou politiku. Příliš často je zřetelné, že zde máme byrokratické eh, programace proti zbytečným eh, nadměrným deficitům, což není moudré. Tak a nyní tedy eh, je otevřená arena pro všechny. Pokud jste tedy vyplnili přihlášku do debaty bez ohledu na to, jestli jste z tohoto parlamentu nebo z parlamentu národního. Tak a jako první Erik Gere z EPP. Děkuji, pane předsedo. E, mm, jsem velice ráda, že se mohu pozdravit e, kolegy z Národních parlamentů a myslím, že je velice dobře, že můžeme hovořit o e, ekonomickém řízení a otázkách evropského semestru na tomto fóru. Protože my víme, že se zde mísí evropské kompetence, smíšené kompetence a exkluzivní národní kompetence. A když dovolíte, já bych nyní přepla do maďarštiny. Eh, drazí kolegové, já myslím, že jste tady měli možnost několikrát naslouchat eh, libozvučné maďarštině. V souvislosti se semestrem vycházím z toho, že <clears throat> tady není eh, místo na vnitropolitické debaty. Když hovořím o Maďarsku a srovnáme současnou situaci s eh, dobou před deseti lety, eh, kdy tedy Maďarsko tady mělo potíže, tak dneska eh, máme pětiprocentní eh, hospodářský růst, to je eh, největší za mnoho let. Máme zaměstnanost víc než 70%, zadlužení spadlo z 80 na 70%. A to jsou nespochybnitelná čísla. Eh, semestr je skvělý hospodářský instrument, eh, současně však musíme vnímat také to, že pokud bychom do toho semestru chtěli eh, vměstnat úplně všechno, pak bychom de facto ublížili efektivnosti tohoto tohoto instrumentu. Byl by to, bylo by to jako vánoční stromeček, který se téměř hroutí pod tíhou ozdob. Tento eh, semestr v podstatě nemá nic společného s hospodářskou koordinací a de facto, pokud to tak bude dál, bude to vnímáno spíše jako nástroj pomoci něhož může Brusel mluvit prakticky do všechno. Čili ten semestr by podle mě měl být eh, trošku eh, zaměřenější úže. No, eh, ta zpráva skutečně popisuje současnou, současný stav, ale jsou tady pozměňovací návrhy, které se týkají v větší míře daňové harmonizace, například v podobě e, hlasování kvalifikovanou většinou nebo stanovení minimálních e, daňových sazeb. Ale poněvadž kolega z EKR e, řekl, a už tady bohužel není, tak tím si vlastně podrážíme vlastní nohy poněvadž pokud nedovolíte daňovou konkurenci uvnitř EU, budou firmy odcházet. A já si myslím, že daňová konkurence je dobrá pro Evropskou unii jako celek, čili já jsem proti veškeré, veškerým podobám daňové harmonizace. Děkuji. Děkuji vám za vaše prohlášení. Nyní Marek Belka za SAD. Děkuji vám. Evropská ekonomika eh, trpí dvěma problémy. Jednak je to malý růst, což je problém pro naši mezinárodní konkurenceschopnost, a mm, divergence, to je druhý problém. Divergence je problém z hlediska koherence, z hlediska soudržnosti a zejména budoucnosti eurozóny, ale také evropské integrace. Některé eh, země eh, by prostě měly růst rychleji než jinde a eh, některé by měly mít nižší inflaci než jiné. Proč ne? To jsou fakta. V rámci semestru se objevují objevuje zajímavý nástroj a silný nástroj a to je Eh, řízení v souvislosti makroekonomickou nerovnováhou. Já nevím, jestli komise tohoto nástroje řádně využívá, jestli je dostatečně energická v jeho prosazování a jestli si pošíná také symetricky, to znamená eh, ne jenom tedy eh, vůči zemím, které zaostávají, aby byly tedy jaksi ponoukány ke změně eh, ekonomické politiky, ale možná také by to mělo být stejně vůči těm, kteří eh, ostatním utíkají. To musím bohužel také říci. Je to důležité pro budoucnost a přežití eurozóny. Bylo řečeno, že investiční schopnost je v Evropě poměrně nízká. To je podobné ve všech těch eh, rozvinutých zemí. Nevíme proč, ale eh, soukromý sektor prostě se zdráhá investovat. A ať si to přejeme nebo ne, ať se nám to líbí či ne, tak tímto se uvolňuje prostor pro veřejné investice, které je třeba podle možností a podle potřeby intenzifikovat. Eh, pokud jste nastavení dostatečně liberálně, tak možná eh, jste do jisté míry skeptičtí vůči veřejným investicím, ale skutečností je, že prostě eh, soukromý sektor nemá chuť investovat. Takže řekněme to takto zemím, a možná by to mohla říct komise, investujte z veřejných prostředků. Děkuji, Marku. A já bych nyní řekl, že mám už jenom jednoho řečníka přihlášeného do debaty a pokud tedy by ještě někdo další si přál investovat, tak můžete. Jinak se blížíme ke konci tohoto zasedání. Takže nyní Robert Roland z nezařazených. Děkuji, pane předsedo. Je mi že mohu mluvit před tímto výborem. Eh, je to fascinující poslech, eh, poněvadž já jsem byl na investičních trzích a pohyboval jsem se tam 30 let a 30 let jsem pozoroval evropskou politiku v této oblasti. A já tady vidím dva nápadné problémy. Jeden je nízký růst a proč, čím to je. A druhý, druhý problém, snaha vytvořit jakousi svěrací kazajku v podobě eh, monetární politiky eh, pro všech 27 členů eurozóny. Eh, eurozóna má problémy, to je dáno na různých faktorech a také ty obchodní problémy. Když se podíváte na Spojené státy, tady máte růst 3%, vysokou produktivitu, Ehm, tak eh, od 90. let to mají tak 2,1% eh, růst, eh, v Evropě je to nula a musíme říct, že třeba v Německu v ob, výroba služby jsou na nule a klesají. <clears throat> Čili v Evropě se rýsuje krize. Otázka je, jak to vyřešit. Podle mě řešením není to, co dosud tedy Eh, dělal Mario Draghi, to znamená to masivní kvantitativní uvolňování, to eh, vede k bloudění kapitálu, špatným alokacím kapitálu, eh, jinak se hodnotí hodnota kapitálu. Prostě v Evropě nemůžete řádně ocenit, ocenit kapitál. Čili jestliže soukromníci Eh, nechtějí investovat, tak to je ten důvod. Eh, banky, banky by eh, půjčovaly, ale firmy nechtějí, protože kapitál není řádně ohodnocen. Jeho náklady nejsou jasně vyčísleny. Čili to vede potom k různým bublinám a misalokaci kapitálu. Čili podle mě to řešení by bylo prostě přestat centrálně alakovat kapitál tak, jak diktuje stát, třeba do ekopolitik a podobně. To je naprosto špatně. Například Německo eh, chtělo včera eh, vydat eh, vládní bondy, no to znamená, to je otázka budoucí na zátěže ale potom se podíváte také na eh, daně z uhlíku a podobně. Eh, prostě musíte mít eh, strukturální podporu na nabídkové straně. To prostě to nemáme. My nežijeme v centrálně plánovém hospodářství a pokud budeme mm, aplikovat tyto metody, tak to povede jenom ke špatným koncům. Děkuji. Okay. Uh, Mr. Ano, děkuji, pan Kesos. Děkuji vám, pane předsedo. A především chci říci, že eh, vítám všechny kolegy z národních parlamentů, kteří mezi nás přišli, eh, poněvadž eh, jejich příspěvky se potom promítají do našich debat a pomáhají nám pochopit to, jak to probíhá v jejich zemích a jak, jaký je pohled na evropskou koordinaci. Popravdě řečeno, já nemám odpovědi na ty problémy, před kterými stojíme, ale já si myslím, že musíme přijít s neotřelými řešeními. To znamená, musíme využít eh, nástroje, které máme k dispozici a využít je správně, ale musíme jít také nad to, a sice nad rámec politických sporů, ale spíše s cílem vyřešit konkrétní problémy. Já se domnívám, že se nacházíme v období velké nestability, eh, kde tedy vývoj může jít eh, různými směry. Zaprvé <clears throat> máme negativní eh, úrokové sazby, to je skutečně úžasné a já chápu, že například naši němečtí kolegové a další jsou velmi znepokojeni. Na druhé straně eh, je to možná mm, nevynutelné zlo, poněvadž nevíme, jak řídit ekonomiku. Také vidíme, že ekonomice chybí dynamika, ale pravda je, že eh, ti, kteří eh, jsou nejsilnější, tak v podstatě jim dochází dech. A to vidíme na Německu. Ekonomika je globalizovanější, a to tedy na Německo dopadá více než na Řecko, které není eh, do takové míry globalizované. A pak tady máme samozřejmě obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Čili o tom je třeba uvažovat. Taky je třeba uvažovat o e, zeleném, e, zeleném novém dílu a e, přechodu na ekologickou ekonomiku. A také samozřejmě eh, sledujeme velice zblízka Brexit a přesto nevíme, co se stane, neví ani to ani hlavní protagonisté. Tady něco prosazuje vláda, soud je proti, eh, pak je tady eh, parlament a strany proti sobě, strany proti vládě a tak dále, čili to je zdroj velké mm, nestabilitě. Hovořil jsem o válce, obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou, také eh, co se děje eh, v oblasti tedy dalších regionů. Čili já myslím, že těch výzev, co tady máme, je mnoho. Čili měli bychom skutečně dodržovat svá pravidla a taky přicházet s neotřílými řešeními. Děkuji, máme další přihlášku do debaty. Francesca Donato z IT. Děkuji, pane předsedo, budu mluvit italsky. Ve světle všeho, co jsem tady vyslechla, zvláště z pohledu toho, co říkal Mario Draghi včera, se s vámi chci podělit o určité, o má pozorování, pokud jde o evropskou ekonomiku. Je třeba si uvědomit, že Evropská unie z pohledu růstu je dvourychlostní, je rozdělena do dvou různých zón. Máme za prvé země, které jsou členy eurozóny a pak tu máme eh, země, které do měnové unie nepatří. A myslím, že statistiky ukázaly jasně, že země mimo eurozónu v posledních dvou letech prošly bouřlivým růstem, zatímco země, které jsou členy eurozóny, eh, se nachází ve stádiu stagnace, případně mírného růstu, nebo dokonce tedy výrazně zpomalují, jako Německo. Takže otázka, nabízí se otázka, jak efektivní a jak aktuální jsou ještě pravidla, která regulují chování eurozóny. Mám tím na mysli především všechna ta rozpočtová omezení, o které se opírají eh, doporučení pro jednotlivá země, takzvaná CSR. Jak řekl Mario Draghi včera, pravidla skutečně už pozbyla účinnosti zvláště pravidla zaměřená na boj s anticyklickým růstem. A to je tedy problém, který musíme vzít dostatečně vážně. Když se podíváte na doporučení pro země, jako je Itálie, doporučení stran takzvaných strukturálních reform, Myslím, že nikdo tedy nespochybní, že je třeba reformovat byrokracii, případně sektor spravedlnosti. Na druhé straně Itálie zavedla celou řadu reform, které nám byly vnuceny, ať už jde o reformy trhu práce nebo penzijních systémů. My jsme akceptovali i pravidla pro fungování bankovního dozoru, ale Zároveň tedy u nás nedochází k hospodářskému růstu. A Mario Draghi včera řekl, že země, které mají určité prostředky ještě stále k dispozici, by měly investovat do anticyklických opatření. Ale to je velmi nepravděpodobné, že někdo takto bude postupovat, vzhledem k tomu, že chybí sankce. A panují také velké obavy z inflace. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto iniciativy nic nového nepřinesou, i když by vlastně potenciálně mohly být pro eurozónu a celou Evropskou unii přínosné. Ty země, které jsou připraveny investovat a utrácet, toho zároveň potřebují nejvíc. zvláště pokud jde o investice do infrastruktury, vzdělávání, výzkumu a vývoje a také do celé řady dalších aspektů. Do toho vlastně investovat nemůžeme, protože se musíme držet velice striktních pravidel rozpočtování. A tento přístup končí eh, tím, že celý systém se svým způsobem ucpe a nikam dál nepokročíme. A to je tedy důležité důkladně zvážit. Pokud nebudeme mít žádný centrální fiskální orgán, který by rozhodoval o tom, kam se mají upřít výdaje, pak tedy ten systém, který navrhuje Mario Draghi, fungovat nemůže. A já zároveň nevidím žádný členský stát, který by myšlenku tohoto centrálního orgánu opravdu podpořil. A to mě vede k tomu, že tedy eh, tento začarovaný kruh stagnace bude jen velice těžké prolomit. Jestliže totiž nadále bude záležet jen na dobré vůli těch zemí, které mají výrazný nadbytek, pak vlastně určité politiky nebudou nikdy zavedeny. Je třeba začít uvažovat o systému, který by tedy eh, zahrnoval jak pobídky, tak i sankce pro tyto země. A nesmíme zapomínat na to, že tady platí určité omezení i tedy nadměrného přebytku. A za to zatím doposud nikdo sankcionován nebyl, ačkoliv pravidlo je. Děkuji. A poslední je Petr Marquez za SND. Děkuji. Pane předsedo, já budu hovořit portugalsky. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost vést hloubkovou debatu a také děkuji některým předchozím řečníkům, kteří mě donutili se zamyslet v rámci veřejné debaty a debaty k hospodářským politikám jsem nucen souhlasit s myšlenkou, že tedy nestačí jenom zvýšit úrokové sazby a čekat, co s tím udělá trh to je vlastně přesně to, co jsme dělali v té dekádě od poslední finanční krize a nic eh, moc to nepřineslo. Finanční trh byl v podstatě neregulován, byly tu závažné strukturální rozdíly mezi zeměmi eurozóny a to si vyžádalo intervence ze strany Evropské centrální banky. My tedy potřebujeme vytvořit příznivé makroekonomické prostředí, tak aby všechny dopady Brexitu a potenciální obchodní války byly zmíněrny. A k tomu je možné využít právě tedy prostředky z nadměrného přebytku. To znamená uplatnit pravidla pro případ nadměrného přebytku. A je také třeba dotáhnout do konce práce na Evropské bankovní unii, tak abychom byli odolnější, až v budoucnosti přijdou další tzv. asymetrické šoky. Pokud jde o stranu dodávky, je třeba se zamyslet na, nad tím, jaké dopady bude mít stárnutí populace a chybějící inovace. Pokud jde o financování sociálních a hospodářských politik, uplatňování některých pravidel vede v podstatě k zdanění fiskální politiky některých států. A tato opatření donutila některé členské státy řádně zdanit velké podniky a korporace. A z toho pak financovat sociální stát a sociální politiky. A to je tedy, myslím, naprosto nezbytné pro trvale udržitelný model fungování Evropské unie. Já doufám, že mé úvahy také přispěly k této debatě. Děkuji, děkuji za vaše vystoupení. Chybí naše zpravodajka a proto jenom krátce shrnu tuto debatu. Za prvé, několikrát jsme slyšeli, že velká část kompetencí v oblasti hospodářských politik je v rukou národních vlád. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že jsme všichni na jedné lodi. Jestliže ekonomika mého souseda kolabuje, je to špatné i pro mě a pro všechny. A na to bychom neměli zapomínat. Máme tedy určitý společný zájem a zároveň také velkou míru zodpovědnosti, která zůstává v rukou národních vlád. Hodně to bylo také řečeno k těm eh, specifickým doporučením. Tady je důležité vzedy, aby ty reformy byly skutečně brány jako důležité. Jinak je jejich účinek omezen. Ta debata byla velice dobrá a řečníci národních parlamentů jasně ukázali, že celý ten proces evropského semestru a specifických doporučení a tak dále je velice zajímá a považují to za nedílnou součást národních politik. A to je velice povzbudivé. A zástupci národních parlamentů prokázali tedy širokou škálu různých názorů, což je naprosto zásadní pro politickou debatu. Tohle není první debata ani poslední debata svého druhu. Já doufám, že bude pokračovat také na setkání stínových zpravodajů a výsledkem bude dobrá a vyvážená zpráva. Takže děkuji. Děkuji našim hostům za to, že se k nám přidali. Děkuji všem, kdo se účastnili debaty. Děkuji také všem, kteří poslouchali. A pokud jde o další postup, víte, že 2. října hlasujeme na půdě Ekon a před zasedáním rady na plenárním zasedání 1. listopadu a nyní tedy proběhne výměna názorů s předsedou Evropské fiskální rady. Ta by měla začít půl páté, my se tedy nyní rozejdeme na 35 minut, ale mým záměrem je tedy pokračovat včas. Přesně včas. Děkuji, užijte si přestávku a brzy se uvidíme. Thank you for...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 Dear colleagues, please get... Vážení kolegové, prosím, posaďte se, budeme pokračovat. Poslední bod našeho programu, pod 8, výměna názorů s Nilsem Tygesenem, předsedou Evropské fiskální rady. Nejprve mi dovolte vás přivítat, pane profesore. Evropská fiskální rada byla založena po založení eurozóny a jejím úkolem je tedy kontrolovat korektnost a dodržování fiskální politiky, a to i na národní úrovni, a také doporučit eh, aspekty fiskální politiky, který je eh, třeba sledovat. 25.7. Eh, zveřejnila fiskální, Evropská fiskální rada nový eh, hodnotící dokument a nové výhledy. O tom bude právě hovořit pan profesor Tygesen. Nejprve tedy bude mít stručný úvod na základě PowerPointové prezentace a pak proběhne debata. Nejprve tedy debata s těmi, kdo se přihlásili předem a pokud zbyde čas, tak se bude moct hlásit kdokoliv. Pane profesore, vítejte mezi námi, máte slovo. Děkuji velice. Eh, je mi potěšením se s vámi, se s vámi znovu eh, potkat a také vám gratuluji k tomu, že jste byl znovu zvolen a máte novou funkci. Fiskální rada existuje zhruba tři roky a my jsme se vysoce cedili interakce s vaším výborem i v minulosti za předsednictví pana Kvartieriho. My principiálně poskytujeme poradenství Evropské komisi, ale vystupujeme příležitostně i na jiných forech, například na zasedání Rady ECOFIN tady v Evropském parlamentu a podobně. Součástí našeho mandátu je tedy posoudit vhodnost evropské fiskální politiky. Tady vidíme, že v červnu komise a potom také Evropská fiskální rada provedla určité vyhodnocení fiskální politiky eurozóny na rok 2020, což tedy byl takový podklad pro případu, přípravu národních rozpočtů a bude to tedy dokument, který bude předmětem debaty během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 Uh, the automatic stabilizers uh, will work, and, uh, they will bring, in some cases, countries into slight conflicts with the rules. But the basic philosophy of the Maastricht Treaty is, after all, that um, if eh, ta základní filozofie je taková, že pokud tedy vaše politiky jsou skutečně obezřetné a vaše rozpočtové deficity eh, jsou pod kontrolou, eh, můžete tedy vlastně spolehat na fungování eh, automatických stabilizátorů, i když jsou země, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko, kde tedy tyto stabilizátory fungují eh, lépe nebo jsou důkladnější. Ale pokud by tedy došlo k souře všech negativních vlivů, je možné použít flexibilitu, kterou nabízí pakt stability a růstu a provést určitá, určitou adjustaci u určitých eh, fází obchodního cyklu v určitých zemích. Komise od roku 2015 přichází s určitými opatřeními v této oblasti a my, jakožto fiskální rada, jsme opakovaně kritizovali tato opatření. Nicméně nelze pochybovat o tom, že budou aplikována i do budoucnosti, pokud to bude potřeba. Samozřejmě je tu také tedy eh, ta úniková klauzule v případě opravdu zásadní hospodářské krize, kdy tedy je možné dočasně pozastavit platnost všech pravidel. Ale to tedy nepředpokládáme. I kdyby došlo k souře určitých negativních prvků, přesto to nebude vyžadovat mm, aktivování této tzv. unikové klauzule. V rámci Evropské fiskální rady Litujeme toho, že už se nedebatuje o centrálním fiskální eh, agentuře nebo úřadu. Ve chvíli totiž, kdy čelíme asymetrickým šokům, ať už to je eurozóna nebo všech 28 zemí Evropské unie, pak potřebujeme určitou centrální kapacitu. A je škoda, že jednání o tomto orgánu jsou tak obtížná. Pokud jde o leté rozpočtování, zvláště v oblasti konkurenceschopnosti a růstu, je dobré, že tedy tady se objevují určité iniciativy, které jsme doporučovali v té nejnovější zprávě. To je tedy ta předcházející té, kterou jsme právě zveřejnili a která jde ruku v ruce s naší výroční zprávou. Jsme eh, prověřili pravidla o fungování, o kterých jsem právě hovořil, tedy zvláště ten e, zvláště tedy z pohledu potenciální větší flexibility, která umožní lépe se přizpůsobit obtížným e, podmínkám, tak abychom měli skutečně trvale udržitelnou hospodářskou a fiskální politiku. A děkuji, děkuji za vaši trpělivost. Děkuji. Já myslím, že my jsme organizováni podobně jako vy. Pojďme tedy nejprve k debatě. Kolegové, prosím, formulujte své otázky důkladně a tak, abychom měli dost času na odpovědi. Prvním řečníkem je Stefan Berger jménem EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu mluvit německy. Vaše interpretace analýzy můžeme podpořit, jakožto EPP. V posledním pololetí však jsme tedy eh, uvažovali určitém balíčku opatření, také jsme to tedy eh, zveřejnili v posledních týdnech. A mm, v rámci tedy těchto komuniké se uvažoval o takzvaném zlatém pravidlu které by mělo platit pro Evropu. Já se obávám, že takovéhle zlaté pravidlo by mohlo být takovou výmluvou pro hromadění dalšího deficitu, dalších dluhů. Situace členských států se eh, velice liší. Německo není zadlužené vůbec v jiných zemích. To i politicky, hospodářsky vypadá jinak. A moje otázka zní, jestliže tady vůbec zavedeme zlaté pravidlo, jakého typu investic by se mělo týkat, podle vašeho názoru? A nepovede takov, existence zlatého pravidla k podrývání určité finanční a politické zodpovědnosti v Evropě a konečně tedy jak si představit aplikaci tohoto pravidla tam, kde se ta situace jednotlivých ekonomik velmi liší. Děkuji za otázku, pane Bergere. To je otázka, která se přirozeně nabízí a v komisi a na formální radě ECOFIN také zazněla. Samozřejmě zlaté pravidlo je způsob ochrany investic. Když se teď zpětně podíváme na krizi a na fiskální pravidla, jeden z problémů spočívá v tom, že vlády krátily především investice v krizi lépe chránili jiné veřejné výdaje, jako třeba mzdy státních úředníků. Nicméně zaostávání veřejných investic je jednou z příčin pomalého růstu, který dnes v Evropě zažíváme. Snaha chránit investice další doložkou, doložkou flexibility, to mohou využít jenom země, které mají tu mezeru 1,5%. A v Itálii to jednoznačně nebylo dost. A bylo by dobré zase se nad tím zamyslet. Jsou tam dvojí problémy. Jednak je tam otázka monitorování různých kategorií investic. My říkáme v tom našem hodnocení, že by to mělo být úzce zaměřeno, zaměřeno na investiční projekty, které odpovídají také prioritám evropských politik, nebo už teď máme evropské programy, do kterých přispívají národní vlády. Když udělají víc, než se od něho očekává, byla by to investice, pro kterou by platila výjimka. Samozřejmě v oblasti změn klimatu jsou ještě další možnosti, než jsme předpokládali. A to úzké zaměření je zásadní pro účely dobrého monitorování. A druhá věc je samozřejmě to, že Maastrichtská dohoda a pravidla řeší deficit, dluh, ale ne složení investic. Takže většina vlád vám řekne, to je přece naše věc. Proč do toho strkáte nos? ale je třeba přesvědčovat, případně upravit fiskální pravidla. My víme, že máte obavy z oslabování těch pravidel, protože tady zavádíme nové věci, myslíme si, že to opodstatněné víc než to, co jsme měli v minulosti. Mnohokrát děkuji. Za SAD Jonas Fernandez. Buenas tardes, bienvenido. Dobré odpoledne, vítám vás. Mnohokrát děkuji za prezentaci. Mám dvě otázky. První se týká doporučení ve vztahu k celkové fiskální situaci za EU. Podle vás by to mělo být neutrální. A také se chci zeptat, do jaké míry taková neutrální fiskální politika může znamenat, že Evropská centrální banka by měla být expanzivnější monitorovací politiku, než se doporučuje, anebo dostačně expanzní, aby to způsobilo problémy se stabilitou. Jak jsme o tom včera mluvili s předsedou ECB. A aby se minimalizovaly nebo vyřešily tyto problémy, Mělo by to být možná trošku jinak. Takže na základě předpovědí pro příští rok, protože to nevypadá až tak úžasně jako před pár lety, musíme tyto věci brát v úvahu. A moje druhá otázka se týká toho neutrálního fiskálního postoje a toho rozpisu. Do jaké míry ta neutrální fiskální pozice, kterou vy obhajujete, nebo jinými slovy, jak bychom to měli rozložit, mm, rozdělit mezi jednotlivé členské státy a do jaké míry musí státy dál konsolidovat svou fiskální situaci, protože v některých toho možná bude potřeba víc a někde míň. Jak to tady má vypadat? Mnohokrát děkuji, pane Fernandezi, za dvě dobré otázky. Skutečně jsme dnes ve zvláštní situaci – já jsem dost starý na to, abych se účastnil mástevských vyjednávání. ECB sice ještě nebyla, ale centrální vlády tvrdili, že musíme chránit centrální banky před vládami. A nebo tu centrální banku, která vznikala. A týkalo se to zemí, které by měly vysoké dluhy. A dnes takové země máme a Evropská centrální banka po nich stejně chce víc. Z hlediska fiskální politiky je to nová situace. A bohužel je to opodstatněno na základě těch změn, ke kterým došlo v průběhu času a takhle na základě toho, že ECB je teď silná a nezávislá instituce. Samozřejmě jsme zaznamenali v Evropské fiskální radě, jaké diskuze probíhají od roku 2014, když pan Draghi poprvé o těchto věcech mluvil. S tím, že fiskální orgány by toho měly udělat víc, aby alespoň zabránili deflaci. A dnes by toho měli udělat víc, aby také zabránili problém, problémům pro ECB. Nevím, nemůžu mluvit za ECB, jestli to musí udělat víc, protože fiskální politika není dost aktivní. Ale já si myslím, že eh, prezident Draghi říkal, a to také odpovídá tomu, co se zaznělo z EP, že je nutný nějaký fiskální stimul i v eurozóně. Neutralita není neutralitou pro všechny. Jde také o expanzi zemí, kde mají fiskální prostor. A tím se dostávám k druhé otázce, jak to rozdělit roz, mezi jednotlivé země? Mluvil o tom i pan Draghi. Země, které mají hodně vysoký dluh, musí dodržovat obezřetné politiky a možná se nebudou letos nebo v příštím roce moct účastnit nějakých velkých expansních programů. Musíme se poučit z toho, co se stalo v roce 2009, když Evropská komise v podstatě pozastavila pakt stability a růstu s tím, že je expanze 1,5%. Byla to dobrá myšlenka, ale nebylo to dostatečně odlišeno v různých zemích. A ty země, které měly slabé finance, se do toho zapojily úplně stejně a prožívaly velmi těžké období, protože dále oslabily veřejné eh, výdaje a tím pádem i investice. Teď je naším úkolem vyhnout se takové situaci, abychom eh, ta doporučení odstínili. My jsme to zatím ještě úplně přesně neurčili, nicméně na poslední stránce máme takový graf, kde je uvedeno, jaký je rozdíl v těch prostorech, v fiskálních prostorech v jednotlivých zemích a kde se co dá udělat. Takže ano, je to odlišeno na základě situace v jednotlivých zemích, ale nemůžu vám teď dát žádná čísla. Děkuji za Renew Louis Garicano. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Digesenovi. Jsem rád, že jste mezi nás přišel. Bylo skvělé vyslechnout si, co jste nám řekl. Stejně jako ostatní, já jsem si přečetl vaše hodnocení fiskálních pravidel EU a vaše dnešní vystoupení mě velice zajímalo. Vy to hodnotíte tak, jak jste říkal, že potřebujeme nástroje k tomu, abychom měli agregovanou fiskální politiku, abychom dokázali eh, odolat společným šokům a musíme vycházet z vašich doporučení. Já bych byl velice rád, kdybyste eh, se zmínili o institucích a reformách, jestli je to možné. A mám dva konkrétní dotazy, částečně navazují na to, co právě zmínil kolega. Za prvé, bez společného fiskálního nástroje, jako je třeba ten cyklický rozpočet, vzhledem k tomu, co máme teď, jak může Evropa na základě vašich doporučení udělat, aby pomohla institucím a zemím, které potřebují expanzivnější fiskální postoj, nebo které by ho měly mít, aby to udělali, jako třeba Německo a Sozemsko. Zdá se, že snaží omezit země, které mají deficit, máme tady ten starý problém uplatňování těchto pravidel. Za druhé, kromě toho je teď na stole nový návrh předsedkyně komise a totiž, abychom měli ten jakýsi mechanismus zaměstnaneckého pojištění v Evropě. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že je to adekvátní? Myslíte si, že je to dobrý způsob, jak postupovat? Nebo si myslíte, že investice by měly být cílem ve, ve vaší zprávě. Uvádíte, že investice trpí. Jak by podle vašich představ vypadal ideální agregovaný nástroj? Děkuji. Začal bych, pane Garikáno, vaší druhou otázkou na ten systém soukromého pojištění. Ten mechanismus, o kterém se teď už debatuje dlouho, v prvním výboru kde jsem pracovala a radili jsme Evropské komisi, jak řešit ty mechanismy. To bylo v roce 1973, věřte tomu nebo ne. Hlavně šlo o to, že bychom měli nějaký fond. Je těžké něco takového navrhnout, ale myslím si, že komise eh, docela pokročila Jde o úroveň nezaměstnanosti a o odchylky. Potřebujete vysokou úroveň průměrné zaměstnanosti. Možná, že se klade dlouhodobě příliš velký důraz na splácení takového mechanismu, ale to je politická cena, kterou bylo nutné zaplatit. Nevím, do jaké míry se podaří let teď uspět. Rozhodně je tam určitý prvek v centrální fiskální kapacitě, tak tento mechanismus pro nezaměstnanost a mělo by to své výhody. V Evropské fiskální radě, když jsme o tom jednali, tak jsme zjistili, že se klade příliš velký důraz na asymetrické šoky. A to tady máme od začátku vzniku eurozóny. Je to ten mechanismus redistribuce, ale Občas čelíme společným šokům a to je ta hlavní výzva. To by měla řešit centrální fiskální kapacita. Došlo k tomu v roce 2008 a 2009, mohlo by se to opakovat, pokud se spojí všechny negativní faktory. A víme, že Německo a Itálie jsou dvě země, které jsou nejvíc vystavené takovým šokům. Není to asymetrický šok pro jednu zemi, je to šok pro celou eurozónu, pokud je to vůbec nějaký šok. Takže já si myslím, že ten mechanismus pojištění pro případ nezaměstnanosti rozhodně můžeme projednat a určitě se o tom jednat bude, pokud to zařadí nová předsedkyně komise do programu, ale možná by se to mohlo doplnit dalšími prvky v té centrální fiskální kapacitě. A vaše první otázka byla, jak přesvědčit vlády, kterým se do toho nechce. Samozřejmě můžete jim předepsat, jak země, která mají potíže, mají dál investovat a platit nebo dávat, eh, postavit své výdaje, ale nemůžete říct zemím, které mají nadbytek, jak to mají dělat. A v Německu zatím platí ten argument, že mají v podstatě plnou zaměstnanost. Německo je teď údajně malá negativní eh, mezera na výstupu, takže možná by se tím měli pořádně zamyslet, je tady asi nějaký prostor, ale musíme si uvědomit, že podle stávajících pravidel je to spíš otázka přesvědčování, než vymáhání těch pravidel. Ale ta výchozí situace už teď vedla i v Nizozemsku a Nizozemsku k určitému přehodnocení. Zbývá jim tam jistý fiskální prostor – takže také doufám, že se budou snažit samé instituce. Děkuji, děkuji za odpověď. Musím říct, že na mě udělal velký dojem, když jsme se s panem profesorem setkali, že jsme se sešli před 20 lety v Centrální bance v Praze a vidím, že on má vzpomínky ještě v roce 73-74, to je neuvěřitelné. Další na řadě je pan Ernest Urtasun za zelené. Ano, děkuji, pane profesore, děkuji, že jste mezi nás dnes přišel. Ještě taky k té zprávě o případné změně pravidel. Jedna věc, která je opravdu zajímavá, je to, že když se podíváte na cykličnost těch pravidel v průběhu let, ve zprávě je zřejmé, že od roku 1999 do roku do 2018 jsme měli jenom jednu velkou cyklickou expanzi z roku 2009 kvůli tomu Evropskému plánu hospodářské obnovy. A ve stejném období fiskální expanze nastala při zavedení eura v roce 2000 a pak ještě od roku 11 do roku 13. Je tedy zřejmé, že se pohybujeme v rámci procyklických pravidel. A mě by zajímalo, kdybyste nám mohl, vy, byste nám mohl trošku vysvětlit, jak bychom jako Evropané měli tu procyklickou eh, předpojatost řešit. Pokud podle vaší zprávy takové problémy opravdu máme. A pak ještě jedna metodologická otázka. Ve všech politických doporučeních, která máme, se projevuje jedna koncepce, která má velký význam. A totiž potenciální výstup. A potenciální výstup často podléhá různým modelovým předpokladům, revizím. Nemyslíte si, že potenciální výstup hraje příliš velkou roli v těch předpovědích, které děláme v politických doporučeních? Děkuji. Mnohokrát děkuji i za tyto dvě otázky. Ano, máte pravdu, správně jste shrnul naši analýzu těch, eh, té procyklické povahy. Jedna věc byla úspěšná, to byla ta expanze po roce 2009. To bylo samozřejmě v roce 2009 až 10, tehdy to bylo opravdu vhodné. Ale ta procyklická povaha také působí povahy. Je tady asymetrie, které se špatně eh, dá vyhnout a přesvědčit země, aby využívali, uplatňovali procyklickou politiku v době, kdy se jim daří. A to byla v nedávné době právě výzva, kterou jsme řešili v posledních výročních zprávách, i v té současné, kterou jsme právě dokončili za rok 2018. V tom je tady problém. Jak zařídit, aby to bylo méně procyklické? Já bych řekl, že v minulosti se to se podařilo, ale nebylo to dost diferencované. V tom období 99 až 2018 tam šlo také o simultánní kontrakci. Nedalo se odhadnout, jak rychle přijde obnova po krizi, takže v některých případech to striktně nesouviselo s pravidly, ale spíš s tím, jak kapacita, jak vypadá kapacita předpovědí a uplatňování systému. A nepodařily se i další věci. Měnová politika v roce 2008 až 2011 nepřispěla stejně jako v jiných oblastech aby zmírnila dopad těch negativních šoků. V tom návrhu reformy jsme podle mě navrhli jakýsi způsob, jak formulovat pravidla, eh, obs- dluhovou obsluhu, nějaké proticyklické politiky v tom běžném horizontu 2 až 3 roky. Ano, jistě bude ještě diskuze, jak říkáte, k té naší další zprávě. Ta ještě nebyla předložena, ale to prozatím necháme být. My využíváme v jedné z našich zpráv fázi, že stávající pravidla částečně, protože vycházejí z koncepce pozorování, se dotýkají i deficitu. A do pravidel tak, se tak dostává jakýsi prvek nepřesností. A takové proměny nejsou dobré pro systém pravidel. A my tady navrhujeme v těch reformách, abychom od toho opustili a přešli k systému, který vychází pouze z dlouhodobějšího dluhového poměru. To bychom měli zvážit. A ekonomové říkají, že potenciální výstup je dobrá koncepce, ale je to příliš obtížné. A pokud se to hodně mění, tak to oslabuje pravidla. Tak vidíme i dnes. Některé země to dodržují striktně, jiné to už neberou vážně. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Za ID tady nikdo není, EKR neměli zájem o vystoupení, takže přejdeme na GUE a je to Manon Obry. Prosím. Omlouvám se, nevím, jestli sedím na správném místě, ale nevěděla jsem, kam se mám sednout. Budu mluvit francouzsky. Přeji všem dobrý den. Já jsem neměla možnost setkat se s vámi před 20 lety, ale možná budeme mít možnost vyměnit si názory ještě mnohokrát. Je tady celá řada závěrů použití evropského semestru. Já mám v zásadě tři otázky. Za prvé, když čtu vaši zprávu, vidím, že kritéria konvergence se často využívají na straně šéfů vlád. Každý máme takovou zkušenost z, naší, z našeho členského státu. Ve vaší zprávě uvádíte že je potřeba nějak omezit pravidla. Všeobecně řečeno, potřebujeme rozpočtovou disciplínu. Jen málo členských států ta pravidla dodržuje. A ta pravidla semestru nepomáhají k vylepšení situace v porovnání s rokem 2008. Já si myslím, že je opravdu zajímavé, že evropský semestr má opačný účinek, než bychom si přáli. Mluvíme o vzdělávání, o dopravě, o výzkumu a vývoji. Členské státy se mají snažit dodržet ta 3%, ale potom nakonec krátí výdaje. Vzhledem k tomu, že to má v podstatě opačný účinek, než bychom si přáli, myslíte si, že evropský semestr, vzhledem k tomu, že byl úspěšný pouze v omezené míře, nevedl k žádoucím účinkům a také vzhledem k tomu, že se s ním pojí i ty negativní účinky, myslíte si, že je vhodné pokračovat v tom? Zmínil jste hospodářské cíle členských států, ale pokud máme nějaký střednědobý strop pro dluhy, mohli bychom na začátek, pro začátek provést jakýsi audit těchto dluhů? Jedním z aspektů je to, že ty dluhy se zvýšily, aby v roce 2008 zachránili banky, takže soukromý dluh se přenesl do sektoru veřejného. Pokud chceme chránit veřejné investice, proč nezahrnout pod ten strop i výdaje, které souvisí s evropskými iniciativami? Proč je prostě nevyloučit? A pokud jde o investice do eh, přechodu na zelenou ekonomiku, to bychom také nemuseli zahrnout do výpočtu dluhů. Efektivita fiskálních pravidel je obtížná koncepce, protože cíle jsou rozporuplné. V tom mandátu, který jsme dostali od předsedy komise, znělo, že bychom měli posoudit eh, různá kritéria, pokud je efektivitu jedním kritériem byla udržitelnost, druhým, jestli to umožňuje proticyklické politiky. A třetí, jestli to přispívá ke zlepšení kvality veřejných výdajů. Vidíte, že ty tři prvky vedou k různým odpovědím, když posuzujete efektivitu. Jedním z samozřejmě bylo to, že v legislativě z roku 2010 až 2012, to byl ten šesti balíček a trojbalíček, převažovala udržitelnost jako hlavní kritérium. Protože panoval strach, že finanční trhy vytvoří nějaká finanční rizika a tak dále, vznikne bankovní krize. To se muselo stát prioritou, nebo mělo se za to, že to musí být prioritou. Už jsem říkal, že byly určité odhady, které znamenaly, že to bylo víc procyklické, než bylo nezbytně nutné. Nemůžeme popírat, že v tomto období samozřejmě se projevovaly určité dlouhodobé účinky i z hlediska udržitelnosti a dejme tomu, že je to o 1% nebo o 6% méně než před deseti lety a ta pravidla k tomu přispěla. Takže do určité míře to efektivní bylo. A abych odpověděla na tu předchozí otázku, pokud jde o procyklickou povahu, já myslím, že říká, že ta pravidla nepomohla, nebyla účinná, ne, to ne. Naopak. Jde o to, jestli to bylo lepší nebo horší, než se ta pravidla zavedla. A my říkáme, že musíme ta pravidla pořádně předělat, nejenom zjednodušovat, o to šlo, myslím, také hlavně komisi, i protože i komise pochopila, že ta pravidla už jsou příliš komplexní. Ale v jistém smyslu jsou neefektivní, protože se to přehnalo. Nebo dva z těch prvků, ne ten třetí. A proto jsme přistoupili k tomu návrhu zlatého pravidla, aby to chránilo investice, zvlášť které mají evropskou dimenzi. A já myslím, že o to také asi šlo hlavně v té vaší otázce. V podstatě eh, se můžeme vrátit k předchozím návrhům. minulosti byly určité zprávy, které jsou vydaly tímto směrem. Takže navazujeme na starší myšlenky s tím, že bychom mohli dělat víc, než jenom zjednodušovat, ale není to možné, aby fiskální pravidla byla efektivní pro veš- veškeré účely. Potřebujete v podstatě tolik nástrojů, kolik máte cílů a fiskální pravidla nemohou sloužit každému cíli stejně účinně možná, že neslouží stejně účinně pro všechny cíle. Děkuji a přejdeme na spontánní řečník je Petro Marquez. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, tu prezentaci eh, sledovali se pozorně a vy jste vlastně řekli, že na té výstupní franě, straně se ten bezhra uzavřela. E, inflace neroste, to znamená, že evropská ekonomika není přeřátá. Nicméně u vás jsme už a už dlouho dobu se pohybujeme e, v takovém začarovaném kruhu nízkého ekonomického růstu. A dá se říct, že my nevytváříme podmínky pro to, abychom zlepšovali životní podmínky pro lidi, mm, pro nějaké prostě zlepšení do několika příštích let. Nicméně output cap nebo ne, to je celkem jedno ta opatření mm, jsou taková nějaká omezená, která my tady máme, ale my potřebujeme něco, eh, co by nám vytvářelo eh, více, eh, větší růst. Já bych se vás zeptal, a je to takový fiskálnější přístup. V některých zemích se dělá více. A e, tady ta fiskální rada e, se e, zajímalo by mě, jak, jak se vlastně staví k těm prohlášením holandské a německé vlády. A myslím si, že ten fiskální rámec je zcela jistě procyklický, to je zřejmé. A my potřebujeme eh, výrazné zlepšení, ne takové ty malé kroky. Eh, jak byste to změnil? Pravidla pro výdaje, a nebo prostě něco jiného a co by to mělo být, abychom se dostali tady z toho procyklického, procyklického uh, kruhu. Ano, samozřejmě eh, evropské ekonomiky se eh, ne eh, přehřívají, to je jasné, nemáme tady žádný znak prohřížení, přehřívání. Já musím říct, že tady vlastně k tomu nemůžu mnoho říci, ale musím říct, že ani eh, tržní politika, ani fiskální politika eh, de facto mm, nefunguje při stimulaci poptávky. My prostě potřebujeme eh, vlastně, když hovoříme o tom output gap, tak my bychom se měli dívat na ten potenciální, potenciální výkonnost, jak tedy zajistit to, že to v budoucnu bude růst. Prostě eh, ať budeme utrácet jakkoliv, tak mělo by to být s tím ohledem, aby to eh, do budoucna vedlo tedy k tomu eh, zvýšení výkonnosti. <clears throat> A samozřejmě bychom měli mít také méně procyklických politik. Já v té prezentaci jsem řekl, že diferenciace dobrých rad to není jenom o eh, mm, eh, složení eh, všech těch výdajů, ale je, je tam toho více a vidíme to také v radě komise a ECB. A ta debata v Německu a v Nizozemí, já se musím nejdříve podívat, jak, jaké mají rozpočty, na příští rok, které budou k dispozici za nějaké tři týdny. A na jaře bylo vypadat, že vlastně toho fiskálního prostoru využívají eh, poměrně málo. A jinak eh, máme tady eh, takový ten, potřebujeme ten dlouhodobější vývoj a výhled musím říct, že potřebujeme pravidla, která nás více budou tlačit správným směrem, jak tedy distribuce eh, v zemi a eh, také také tedy ty eh, výdaje. Pan Někuluna za zelené. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane profesore. Myslím, že eh, vaše slova, vaše prezentace patřila k tomu nejprofesionálnějšímu, co jsme tady za léta vyslechli ve výboru. Mě by zajímalo, jak se navzájem ovlivňují jednotlivé instrumenty, zvláště ty inovativnější. A <clears throat> to se vlastně potom eh, také promítá do zlepšení situace lidí. No ale tady to je vlastně něco, co je fiskální a zároveň politický problém. A když nějaké eh, fiskální záležitosti používáme další dobu, tak už se stanou integrální součástí. Čili mě by zajímalo, zda ta naše situace je bezprecedentní a taková, která eh, ovlivní dlouhodobou udržitelnost. Evropská fiskální a finanční situace, mm, jak eh, vlastně eh, to vidíte vy, jsme v nějaké tedy in, pokusné situace. Ten Bruegel včera hovořil o jakési navigaci za tmy. Čili hm, jak to vidíte vy na základě vlastních zkušeností? No, tak eh, já se obávám, že o tom bych mohl přednášet hodně dlouho, eh, což tedy nechci, ale samozřejmě eh, nacházíme se v situaci mimořádné, a prostě my e, nemáme takovou, e, tak vzájemně ovlivňování fiskální politik, to jsme ještě v eurozóně nevěděli, možná ve, e, v Japonsku, ve Spojených státech. No, tady to by si zasloužilo daleko hlubší diskusy a koordinaci mezi oběma aspekty. Protože když tady se vlastně eh, hovoříte o tom, jak si přidávání peněz lidem. Tady to bylo také součástí té fiskální debaty. Já tedy nevím, jestli jsme už v té situaci. My prostě už nejsme v roce 2009 a je třeba říct, eh, že je také otázka, eh, nakolik by se do těchto instrumentů chtěla pustit ECB. V současné době tomu tak není. My máme řadu seriózních ekonomi, ekonomů, kteří právě o těchto návrzích hovoří. Čili je to součástí ekonomické agendy a je třeba to skutečně velice, velice pečlivě a opatrně eh, promyslet. Eh, děkuji a poslední, myslím, Marek Bělko. Děkuji, pane profesore. Eh, já mám krátké a poměrně technické otázky. Hovořil jste o automatických fiskálních stabilizátorech, což je vlastně ta eh, přední eh, linie. Pokud bychom měli opatření, která mm, by byla schopna kvantifikovat vliv těchto automatických stabilizátorů, čili v podstatě by mě zajímalo, jak silný eh, šok fiskální nebo poptávku eh, by byli schopni zvládnout. Otázka číslo dvě. Pokuste, pokusil jste se kvantifikovat eh, fiskální dopady příliš vstřícné monetární politiky. A třetí otázka. Mm, máte nějakou, nějaký názor na tu uhlíkovou daň? Děkuji. Eh, pane Belko, eh, jsem rád, že se vidíme. Automatické stabilizátory, já tedy nemám tady připravená čísla, ale na tom pracuje komise. Eh, já tedy ta čísla nemám. Typicky tedy se tomu věnuje ve veřejném sektoru kolem 50 HDP a také ta senzitivita eh, veřejných rozpočtů se výrazně mění. V těch prvních eh, deseti letech eh, tady byly nějaké ukazatele a výpočty, tedy jak velké, velký ten dopad je těchto stabilizátorů. A my máme také určité aktualizace průběžné, které se snaží právě toto kvantifikovat. Čili čím e, větší jsou e, deficity, tím větší je na místě opatrnost. Ono samozřejmě taky to záleží na složení poptávky. A pak jsou tady rozdíly mezi zeměmi, ale e, myslím, že ty, je, je to poměrně velký, velký efekt, což je dáno tím, že je tam teda zhruba polovička z poloviny se to tady týká veřejného sektoru. Ano. Pokud se týče těch eh, eh, akomodativních politik, těch příslušných politik, tak to, to tedy nejsem toho příznivce. Někteří eh, toto zcela vylučují, ale myslím, že naše zkušenosti s monetární politikou a nečekané obtíže s tím, abychom vyhnali inflaci aspoň na 2%, tak to je veliký, velká připomínka toho, že v podstatě nemáme příliš eh, mnoho nápadů, jak eh, toto ovlivňovat. A rozhodně tedy mm, eh, úrokové sazby příliš nepomáhají. Co se týče fiskální politiky, opět tady toho mm, nemáme tolik, nemáme tolik jako ECB. No a co se týče ta poslední otázka, nevím, jestli jsem, jestli jsem to pochopil, můžete to říct ještě jednou? To je eh, uhlík, vybírání uhlíkové eh, daně na hranici. No tak to je samozřejmě důležitý možný nástroj. Eh, možná, že to, v tom jsou určitě naděje, pokud se týče dalších zdrojů. Já to nechci nějak rozvádět, ale myslím, že v tom příštím roce se objeví opravdu vážné návrhy na uhlíkovou daň. Je to opravdu nejlepší způsob, jak řešit jakýkoliv problém týkající se klimatických změn. Takže asi se tím budeme muset zabývat vážně, ale momentálně nemám žádný výpočet k dispozici. Děkuji, pane profesore. Eh, mm, přesně uplynul čas pro naše slyšení. Já osobně musím říct, že to patří k těm snad nejzajímavějším eh, slyšením, co jsem tady eh, zažil. Já velice rád budu pokračovat dále ve spolupráci s vámi. No a naše příští schůze je 2. září a budeme mít celkem tři půl dny. Eh, já vám děkuji, pane profesore, ještě jednou, že jste mezi nás zavítal a že jste se podělil o svá, eh, své názory. Děkuji vám, a přeji vám příjemný zbytek dne.